Za prvé eh, za komisi eh, má slovo pan komisař Ettinger. Pane předsedo, vážené dámy a pánové, eh, páni poslanci a poslankyně, komise je hruboce zasažena děsivým děním na Madejře, zejména vysokým počtem obětí. Já bych všem postiženým obyvatelům Madejry Eh, rád vyjádřil osobní eh, soucit a soustrast. Eh, soucit komise také patří rodinám obětí. Mm. Včera můj kolega Johannes Hahn jako odpovědný člen komise hovořil s, s panem Šardinem, prezidentem autonomní oblasti Madeira. Ta situace je i nadále vážná, je ovšem pod kontrolou. Eh, regionálních i národních eh, zásahových sil. Podpora prostřednictvím Evropského mechanismu pro ochranu před katastrofami, eh, který v současné době není třeba. Ovšem ty škody jsou tak vysoké, že Madeira doufá, že dostane finanční podporu prostřednictvím Evropského solidárního fondu Solidarity. Komise v současné době přeskoumává veškeré možnosti toho, jak jaké finanční eh, eh, podpory by mohly být k dispozici pro Madeiru. Už v roce 2003 po strašných požárech eh, naše pomoc byla schválena pro Portugalsko ve výši 48 milionů. V roce 2002 byl vytvořen Fond Solidarity, aby podpořil ehm, členské státy Evropské unie, pokud jsou postiženy těžkými přírodními katastrofami. Mobilizace eh, Fondu Solidarity ovšem je vázána na určitá kritéria. Nejdůležitějším eh, předpokladem je, eh, aby portugalská národní vláda předložila příslušný, příslušnou žádost. Rád bych připomněl, že Fond Solidarity a nařízení o něm Eh, normálně tu eh, mobilizaci fondu eh, připouští pouze pro katastrofu větších rozměrů, pokud tedy ta katastrofa představuje škody ve výši přes 0,6 HDP dané země. Pro Portugalsko to v současné době Mm, jsou eh, eh, eh, škody pro vyšší než 958 milionů eur. A nebo by to byly takové ty, takovéto škody. Zatím to vypadá jako regionální katastrofa, ale ten region je na velmi odlehném místě. Komise zatím má nedostatečné poznatky o rozsahu škod a proto je zatím příliš brzo na to, jestli, eh, abychom řekli, jestli tyto podmínky byly splněny. Portugalsko by nyní mělo provést náležité vyhodnocení škod a do deseti týdnů předložit eh, příslušnou žádost komisi. Už eh, tento týden v pátek můj kolega Hán přijme eh, eh, portugalského ministra vnitra eh, pana Pereiru a bude s ním projednávat další náležitosti. 6. a 7. března pan Hán pojede na Madeiru, aby si sám udělal obrázek o situaci příslušné ředitelství pro regionální eh, politiku eh, je připraveno, aby okamžitě mohlo vědovat pozornost příslušné žádosti Portugalska, pokud přijde. Eh, rád bych vás upozornil na to, že finance z Fondu Solidarity nemůžou být vypláceny okamžitě. Je to instrument, který má pomoci členským státům řešit katastrofy, ale není to žádná krizová pomoc Eh, normálně by to eh, spíše mělo dorovnat eh, mm, rozpočet členských států. A proto se to musí také projednat tady v Evropském parlamentu a v radě. A takové řízení si vyžádá více měsíců od podání žádosti až k vyplacení. Každopádně se komise bude snažit celé to řízení co nejvíce zkrátit. V Strukturální fondy jsou, eh, nejsou k dispozici pro eh, eh, v okamžitá pro okamžitou pomoc. Spíše mohou pomáhat při dlouhodobější obnovování infrastruktury. Komise eh, se může samozřejmě zabývat o eh, eh, smysluplném změně programů v spolupráci s portugalskými úřady, tak aby jim to ovšem v tomto smyslu vyhovělo. Pane předsedo, dámy a pánové, my se maximálně vynasnažíme pomoci lidem na Madejře při zvládání dopadů tohoto, této závažné přírodní katastrofy. Děkuji, pane komisaři. Nyní přicházíme k jednotlivým frakcím. Za EPP na dvě minuty má slovo pan Texeira. Tomu, že Děkuji, pane předsedo. Dnes večer je můj hlas postižen smutkem, který způsobily události na ostrově Madeira. Tento zármutek sdílím s rodinami dnes už 42 obětí. A to číslo možná ještě poroste, protože týmy záchranářů, kteří pracují bez přerušení, se teprve teď dostávají na nejvíce izolovaná místa. Takže je možné, že počet obětí stále ještě stoupne. Ostrov je místem zkázy, Byly zcela zničeny silnice a mosty, byla přerušena dodávka elektřiny a vody. Celá řada lidí přišla o své obydlí, o majetek. A je velice obtížné obnovit hospodářskou činnost. Nicméně musíme vyslat těmto lidem signál naděje. Musíme jim pomoct. A tady Evropská unie a zvlášť Evropský parlament může sehrát určitou roli. Musíme mobilizovat fond Solidarity a musíme něco udělat rychle, protože nemůžeme nechat lidi čekat, když od nás něco čekají. Předseda komise Barroso a pan komisař Hahn pro regionální rozvoj se zavázali, že co nejdřív přijedou na Madeiru právě proto, aby přinesli toto poselství naděje a podpory, podpory pro obnovu, protože teď musíme obnovit to, co bohužel příroda zase zničila. Ale to se nám podaří. Protože obyvatelé Madeiry jsou pracanti, horáci, Oni vždy bojovali za, své blaho, za svůj blahobyt a budou bojovat i dál. Děkuji za eh, eh, socialisticko-demokratickou eh, frakci. Má slovo paní Estrela. Děkuji, pane předsedo, za SAD i za naši frakci. Dovolte, abych vyjádřila soustrast s rodinami obětí a abych vyjádřila i solidaritu všem, které postihla tato tragédie na Madejře. A, mm, protože e, vysoké vlny. E, to všechno znamenalo, že Funchal, tedy to turistické město, se, se stalo místem smrti a devastace a i e, kulturní památky a infrastruktura utrpěly velké ztráty podle prvních odhadů, pane komisaři. Škody budou více než miliardu euro. Tedy vlastně e, jsou zde splněna ta kritéria na čerpání z fondu Solidarity. Bohužel je zde i několik desítek mrtvých a hodně zraněných a e, spousta lidí přišla o své domovy. Obraz, obrázy utrpení oběhly celý svět a nikdo nezůstal hostejný. Eh, z různých částí světa, z Evropy, eh, eh, byla posílána pomoc a já myslím, že i Evropská unie by měla vyjádřit aktivní solidaritu s tímto ostrovem a zmobilizovat fond solidarity, aby se snížil ten obrovský ekonomický sociální dopad, tak aby tam lidé opět mohli začít žít normálně. Pane komisaři, závěrem Parlament již odsouhlasil změny v pravidlech Fondu Solidarity. Proč ještě nejsou účinné? Proč se neaplikují právě teď? Děkuji a nyní za GUE. Na minutu má slovo paní Matias. Děkuji, pane předsedo. Toto zasedání jsme zahájili minutou ticha a ta měla dvojí význam solidaritu vůči obětem této katastrofy, která postihla Madeiru, a také podsta všem, všem záchranářům, kteří pomáhají Madejře. Minuta ticha by nám také měla dát možnost zamyslet se. A podívat se trošku do budoucna, trošku dál než je dnešní večer to, co se stalo na Madejře, se stále více stává i na jiných místech. Přírodním katastrofám se nemůžeme vyhnout, ale neměli bychom být odsouzeni k tomu, aby přírodní katastrofa vždy měla tak hrozný dopad na životy lidí. A proto musíme bojovat za plánování a regionální politiky plánování, které by se ubíraly správným směrem. A poslední věc, pane předsedo, nejdůležitější je to, aby Evropská komise, Evropské instituce a Evropský parlament byly schopny bezprostředně reagovat na případy nouze. To znamená, že musí být k dispozici nezbytné finanční prostředky na základě solidarity. Ano, nyní přejdeme k dalším řečníkům a na dvě minuty má slovo pan Melo. Děkuji, pane předsedo. Tato tragédie na Madejře si vyžádala a, a řadu životů a zničila a hodně majetku. A velice a, postihla tu nádhernou, poznamenala tu nádhernou tvář ostrova, a kvůli které tam eh, jezdila spousta lidí na návštěvu. Nikdo v Portugalsku vůbec nebyl připraven na eh, ty děsivé obrázky, které jsme viděli, eh, automobily a lidi, jak je odplavuje voda, mosty, jak padají, cesty, jak jsou odplavovány a celá krajina, jak se mění silami přírody. Tohle ovšem není eh, tragédie jenom v jednom portugalském regionu. Je to tragédie, která ovlivňuje i eh, tedy část Evropské unie. A Evropská unie by měla eh, prokázat neomezenou solidaritu. Bez výhrad by měla pomoci rodinám obětí. A měli bychom eh, pomoci na Madejře obnovit to, co eh, jí příroda vzala, pokud je o její umělecké dědictví. Eh, za to se Madejřané modlí. Ale v národní portugalské hymně je, se zpívá, že jsme chrabrým národem. a, vždy jsme věděli, jak vést svým příkladem a při překonávání neštěstí. Bylo tomu tak vždy tedy a určitě se tomu tentokrát stane i s podporou Evropské unie. Děkuji, pane Melo. A paní Krel má slovo na jednu minutu. Mikrofon, prosím. Děkuji, pane předsedo. Bohužel eh, tentokrát to eh, není eh, pěkná debata. Madeira byla postižena obrovskou katastrofou a naše účast je Mm, tedy eh, zaměřena směrem k eh, rodinám postiženým. Eh, Evropská unie musí prokázat solidaritu, je třeba solidarity celé Evropské unie a já bych opravdu požádal komisi, aby co nejrychleji aktivovala fond solidarity tak, aby mohla Eh, už téct pomoc a eh, radě bych také eh, ráda vzkázala přes vás, aby reformu o Fondu Solidarity, kterou parlament schválil už před dvěma lety, konečně provedla protože tím by eh, se umožnila eh, rychlejší pomoc eh, postiženým. Musíme se ovšem dívat do budoucnosti. Madeira v posledních letech dostala spoustu strukturálních prostředků a i v budoucnosti, v nadcházejících letech je bude dostávat. Musí se tyto prostředky nasazovat také preventivně, tak aby se zabraňovalo nebo alespoň zmírňovaly následky takovýchto katastrof jako Evropská unie musíme eh, v tom regionu, v různých regionech, jakož i na Madejře, takhle ty prostředky používat. Děkuji. Na minutu má slovo pan Ferreira. Pane předsedo, rozsah katastrofy na Madejře znamená použití naléhavých výjimečných opatření a výjimečné finanční pomoci, které se musí dostat do tohoto regionu, abychom tam mohli obnovit infrastrukturu a občanskou vybavenost, která byla zničena. A také je třeba eh, dát finanční prostředky těm, kteří byli eh, postiženi touto tragédií. Mm, tragédie někdy nejsou spravedlivé. Vždycky jsou to ti nejchudší, kteří přijdou úplně o všechno. Musíme tedy, pokud to půjde, eh, eh, odškodnit eh, všechny, kteří přišli o mm, člena rodiny, o domov. Co se stalo na Madejře, nám ukazuje, jak je třeba posilovat solidaritu a spolupráci v Evropské unii v oblasti prevenci, prevence katastrof musíme vytvořit správný finanční rámec pro tuto prevenci. Eh, máme zde eh, regionální politiku, politiku soudržnosti, eh, rozvoj venkova a další možné nástroje, které můžeme použít i abychom mohli pomáhat lidem a chránit ekonomiku a životní prostředí. Děkuji, paní Hibner. Pane komisaři, vážení kolegové, ráda bych vyjádřila smutek, který pocitují všichni členové výboru pro regionální rozvoj nad velkou ztrátou životu na Madejře. Máme v úmyslu dělat všechno, co bude v našich silách, abychom Madejře pomohli. Samozřejmě národní a regionální orgány už dělají vše, co je v jejich silách, aby jim ulehčili, aby ulehčili zvlášť těm, kdo přišli o přístřeší. A také očekáváme žádost o pomoc na základě Evropského fondu Solidarity a očekávám, že tuto žádost všichni zúčastnění vyřídí co nejdříve. Žádáme Evropskou komisi, aby mobilizovala veškeré stroje a aby také s portugalskými orgány přehodnotila to, jak upravit evropský program na pomoc tomuto regionu. A chci zdůraznit, že současný fond Solidarity má stále známá omezení. V dubnu 2005 komise schválila návrh na revizi nařízení, ten potom parlament schválil v prvním čtení v květnu 2006. Navzdory nepopiratelné užitečnosti flexibilnějšího fondu Solidarity a navzdory tomu, že je nutné rozšířit eh, mandát tohoto fondu i na nepředpokládané katastrofy způsobené člověkem, a teroristické akty, kromě přírodních katastrof, se rada nebyla schopná dohodnout na revizi tohoto fondu, a to už od května 2006. A vzhledem k eh, těmto strašným událostem na Madejře vidíme stále jasněji, že potřebujeme fond Solidarity, který by se vypořádal s těmito výzvami a umožnil Unii okamžitě poskytnout účinnou pomoc pokud některého člena postihne katastrofa. A proto vyzývám španělské předsednictví, aby znovu spustilo tento proces změny Fondu Solidarity, aby se ukázalo, že evropská solidarita je skutečně stále jádrem evropského projektu. Děkuji, paní Hübner. A nyní přejdeme k Catch the Eye. Na minutu má slovo pan Rubik. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Neštěstí eh, eh, samozřejmě je také eh, projedem, projevem mezinárodního globálního oteplování a my musíme mít na paměti, že tohle všechno je tedy důsledkem tohoto fenoménu a musíme se snažit dostávat to pod kontrolu. Eh, otázkou je, jestli bychom tady eh, neměli mít také eh, globalizační fond, který bychom použili pro zaměstnance a zaměstnavatele. Na Madejře měli bychom tím podpořit malé a střední podniky. Třeba například při obnově máme tam řemeslníky a v oblast služeb Eh, ty by tam mohly hodně pomoci. A proto bych rád poprosil komisi, aby se zabývala tím, jestli z fondu globalizace by se nedali tady okamžitě dát dispozici prostředky. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Rubik. Na minutu má slovo paní Papalapoulo. Eh, děkuji, pane předsedo. Eh, já bych chtěl eh, mm, eh, hledat opatření, která budou podporovat portugalskou vládu. Spousta lidí přišla o život a doufáme, že to tak nebude pokračovat. Naše planeta vydává signály SOS a doufejme, že to takto nebude pokračovat životní prostředí eh, trpí industrializací. Eh, podívejte se na to, co se děje v Německu. Eh, v Řecku jsou lesní požáry, které zanechávají rány v na tváři krajiny. Eh, už eh, nelze zastavit eh, globální oteplování. Evropská unie by tedy měla aktivně zabraňovat těmto katastrofám způsobeným lidmi. A také chci vyzvat k podpoře obětí na Madejře. Je důležité, abychom měli v této oblasti efektivní politiku společenství a k tomu je samozřejmě také třeba finanční podpory. Musíme přijmout opatření k nápravě škod bez přílišné zbavíme byrokracie, tak abychom mohli pomoci obětem. Děkuji. Na minutu má slovo paní Figueiredo. Stále ještě jsme v šoku z této tragédie na Madejře. Zaslouží si to naši solidaritu, soustrast. Musíme vyjádřit úctu mrtvým, zraněným a stovkám lidí bez přístřeší. Solidarita a naděje, to je poselství, které musíme vyslat obyvatelům Madeiry. To však vyžaduje příslušné procesy, zjednodušené a mimořádné postupy, abychom mohli pomoct obětem. Je důležité zmobilizovat fond Solidarity, ale také je nutné využít všechny ostatní fondy prostřednictvím naléhavých opatření. Prostředky se musí co nejdříve dostat postiženým touto katastrofou, aby se Madeira co nejrychleji obnovila. A proto je nutné, aby se využili všechny možnosti. Děkuji paní Figueiredo, pan Paparikolau. Jednu minutu. Děkuji, Děkuji, pane předsedo. Ty tragické záplavy na Madejře nám připomínají, že katastrofy způsobené změnami klimatu a absence opatření, to všechno může se změnit v lidské tragédie. Chci připomenout, že před několika dny eh, zde Eh, došlo k celé řadě různých záplav, eh, které eh, znamenaly hodně mrtvých, včetně Bulharska, Rumunska a i na severu Řecka. Směrnice 6, číslo 60 stanoví, že se mají přijímat opatření eh, pro eh, ty regiony, které jsou takto zasaženy. A my bychom se měli snažit eh, právě očkodňovat tyto situace, ale měla by to být i povinnost Evropské unie, protože všichni souhlasí s tím, že je třeba zajistit prevenci, aby nedocházelo k těmto krizím. Již děkuji. Pan Perio na minutu. Děkuji, pane předsedo. Hmm. Jednou jsou to požáry, potom sucho, potom záplavy. Jich unie, to je eh, zcela evidentní, že to je eh, ta oblast, která nejvíce trpí změnami klimatu a jeho důsledky. I Evropská observatoř nám to ukazuje. Proto je důležité bojovat proti změnám klimatu, ale také je důležité, abychom dnes velice naléhavě pomohli Madejře a mm, v této tragédii a mm, zde, aby komise jednala neprodleně, co nejnaléhavěji. Evropská unie musí ukázat, že je efektivní, že je solidární a že eh, je blízko občanům a především těm, kteří ji potřebují. Já za mě a za španělské socialisty já podpořím toto usnesení eh, našemu eh, sousedovi Portugalsku a zde apeluji na komisi, aby neprodleně okamžitě přijala opatření pro Portugalsko, tak aby se tam, co to půjde, zmírnili důsledky této tragédie. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pan Perejo. A nyní na minutu má slovo pan Kelly. Eh, Sean Kelly. Od té doby, co jsem byl malý, měl jsem nejradši malířský koláč. A když jsem zjistil, že existuje ostrov, kterým se jmenuje Madeira, chtěl jsem ho navštívit. A když jsem slyšel o té tragédii, okamžitě jsem začal myslet na tyto lidi, zvlášť na své přátele z Portugalska, protože i my jsme trpěli záplavami před Vánocemi v oblasti, ze které jsem já. A velice rád jsem slyšel, že pan komisař vyjádřil ochotu pomoci těmto lidem. Byla to pro ně taková černá sobota. Myslím, že se musíme dívat na celý problém ze široka. Musíme se podívat na to, jak využít fondy Solidarity. Těch 6% HDP, to je příliš vysoké kritérium, protože řada z těchto tragédií má místní povahu, mohou být zničující, ale musíme se tím zabývat. Nicméně z krátkodobého hlediska musíme udělat všechno, co je možné pro Madeiru a vítám prohlášení komise v tomto ohledu. Děkuji. Děkuji, pane Kelly. A nyní na minutu má slovo pan Pascal. Děkuji za slovo, vážený předsedající. Děkuji za slovo, pane předsedo, pane komisaři. Jménem skupiny Evropa svobody a demokracie bych rád vyjádřil solidaritu občanů Madeiry. A vyjádřil také přesvědčení, že evropská pomoc pro postižené přijde rychleji v tomto případě než na Haiti. Chci věřit, že jak Evropská komise, tak portugalská vláda budou reagovat pohotověji na přírodní katastrofu na Madejře než v předchozích případech. Chtěl bych také podpořit kolegy, kteří žádají vylepšení mechanismů pro poskytování pomoci Evropské unie při přírodních katastrofách, aby byla tato pomoc poskytována operativně a rychle. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane Paško. Nyní na minutu má pan Alves slovo. Děkuji, pane předsedo já bych chtěl vyjádřit solidaritu obětem tragických událostí na ostrově Madeira. Jako Portugalec, obyvatel Azorských ostrovů a Evropan musím požádat o aktivní projevy solidarity ze strany EU vůči těmto postiženým oblastem. Je to oblast, která potřebuje pomoc Evropy. A v této chvíli je solidarita Evropy ta nejdůležitější a je třeba, aby ji také pocitovali. Děkuji. Na jednu minutu má slovo pan Obermajer. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, na začátku rád vyjádřil eh, soustrast eh, postiženým rodinám. V Rakousku máme přísloví, a sice kdo pomáhá rychle, pomáhá dvakrát. A, a mm, já si myslím, že teď je nutné eh, rychle najít ty prostředky, eh, ze kterých budeme pomáhat a tím pomůžeme eh, takto dvakrát. Bude nutné samozřejmě, není nutné dělat nějaké analýzy, já vám docela jasně můžu vysvětlit, co se tam stalo. My jsme také v naší zemi udělali chybu, stejně jako oni. Často jsme dělali Mm, taková vodohospodářská opatření, která eh, vedla eh, k tomu, že se z malých potučků eh, staly velké ničivé síly. Takže já vás poprosím o porozumění a potom je třeba, abychom omezovali škody hned po to, co se odklidí v ty eh, bezprostřední následky a musíme eh, samozřejmě eh, také připustit mezinárodní pomoc, například při evakuaci té jedné konkrétní vesnice, to bylo velice užitečné. Je třeba tady ukázat mezinárodní solidaritu, evropskou solidaritu a já jsem také připraven zde přispět. Děkuji. Děkuji a poslední k tomuto tématu bude hovořit paní Ferreira minutu. me solidarizar já bych chtěla vyjádřit solidaritu s bolestí obyvatelů Madeiry a chtěla bych požádat evropské instituce a komisi, aby uvolnili veškeré prostředky, které jsou k dispozici a poskytli tuto pomoc. Chci také zdůraznit, že když přijde takové neštěstí, je mnohem těžší odstraňovat následky, když tomu dojde v chudé zemi a v chudém regionu. V případě Madeiry musíme brát v úvahu i to, že ekonomická základna Madeiry byla přímo zasažena tím, že tento ostrov je závislý na cestovním ruchu. A to má dvojnásobné negativní důsledky, protože kvalita života a přírodní prostředí bylo zničeno. Je to něco jiného, když máme takové problémy v chudých zemích a v chudých regionech. Především v horských oblastech a turistických oblastech, což je právě případ Madeiry. A proto je nutné, aby všechny úpravy, které budou přijaty, pokud jde o mobilizaci Fondu Solidarity, nečekali, aby okamžitě začaly platit, protože v důsledku změn klimatu tyto procesy budou bohužel stále častější, a to především v těch nejchudších zemích Evropy. Tam, kde se projevují přívalové deště a velké sucho v létě. Děkuji, pane předsedo. Pan komisař Ettinger. Vážené poslankyně a poslanci, děkuji vám za příležitost bezprostředně eh, tady s vámi eh, eh, probrat katastrofu na Madejře. Myslím, že jste velice dojemně zde prohovořili směrem ke komisi v Madeira Eh, je opravdu eh, prost eh, příležitostí zareagovat solidárně na evropské úrovni. Komise je k tomu připravena. Jakým způsobem to musíme v nadcházejících dnech a týdnech v úzké spolupráci s Portugalskem stanovit? Pravidla fondu známe a musíme se jich držet. Kde nám dávají manevrovací prostor, tak tam je i komise využije ve prospěchu Madeiry musí eh, se odhadnout škody, musí eh, se eh, připravit příslušná žádost a potom generální ředitelství a můj kolega komisař Hán kdykoliv budou připraveni jednat v této věci. Paní poslankyně Estrela zde připomněla, že další rozvoj nařízení o fondu a příslušné směrnice, tedy že k tomu musí dojít, a komise už eh, předložila před čtyřmi lety eh, ten takový návrh a parlament jej podpořil. A teď to leží na radě, ale eh, když to vymezím, tak naše tehdejší návrhy v tomto konkrétním případě by nám nenabídly žádnou lepší možnost správné je, aby eh, naším, eh, středobodem naší politiky zůstala eh, prevence. Fond soudržnosti je proto ideálním prostorem. Ještě jednou bych vás chtěl ujistit, že komise bude dělat všechno, co je v její moci, aby pomohla lidem i státní správě na Madejře při zvládání následků této katastrofy. Děkuji vám. Uh, Děkuji, pane komisaři, tím jsme uzavřeli rozpravu. Hlasovat budeme eh, eh, v, na březnové eh, plenárce. A nyní přistoupíme k dalšímu bodu programu, což je zpráva paní Baleán o investičních projektech do energetické infrastruktury v Evropském společenství. A nejprve dám slovo naší